radě, parlamentu a komisi se podaří co nejdříve vytvořit a zavést společný azylový systém. Signora komisária. Děkuji, děkuji paní komisařko. A teď přejdeme k dalšímu bodu, což se týká opatření Evropské unie na podporu Itálie a dalších členských států, kteří čelí mimořádným tokům migrantů. Eh, opět dám eh, slovo paní komisařce. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji, děkuji vám za to, že máme tuto debatu přesně v době, kdy je, kdy je Komise sleduje tuto situaci velice podrobně a Frontex vyslal dva odborníky přímo na moře. 5500 eh, migrantů z Tunisu eh, během posledních několika dnů eh, se objevilo v Itálii. Během posledních 40 hodin tento počet trošičku poklesl. Ti, kteří přijíždějí, jsou většinou muži kolem 30 let, ale je mezi nimi také 34 žen a 190 dětí. Um, Tito lidé eh, přijíždějí do Itálie a eh, pochopitelně to představuje obrovský tlak pro všechna ta centra, přijíma, pro všechny ty přijímače, jak jim říkáme. My jsme zahájili eh, kontakt s ministerstvem vnitra Itálie a také jsme teď eh, dostali formální žádost eh, o pomoc ze strany Evropské unie. My jsme připraveni pomoci jak Tunisku, tak eh, Itálii, protože se jedná o věc, která je mimořádně důležitá pro celou Evropskou unii a nejen tedy, že by se jednalo pouze o bilaterální otázku Komise společně s Frontexem začala identifikovat různé možnosti, které bychom mohli nabídnout jako řešení, a to jak střednědobé, tak krátkodobé. Je potřeba vycházet z principu evropské solidarity mezi členskými státy a my jsme připraveni Itálii pomoci. Ale náš přístup by měl také vyjádřit solidaritu k Tunisku i v této přechodné době. To také vyjádřila paní Eštonová, když včera navštívila Tunisko, kde také nabídla politickou a finanční pomoc pro řešení jejich situace. Pomoc Itálii za těchto okolností bude eh, vyžadovat konkrétní, op, konkrétní opatření a také rychlou finanční pomoc. Finančně jsme eh, připraveni mobilizovat eh, fond pro uprchlíky a také uvolníme finance finanční prostředky, které již k tomu byly určeny. To potom bude sloužit pro výstavbu nejrůznějších ubytovacích kapacit, také pro zajištění zdravotní péče, pro zajištění administrativních věcí, které souvisejí s azylovým řízením a také jazykovou pomoc. Kromě toho budeme mít také k dispozici zdroje z nejrůznějších fondů, například Evropského fondu pro hranice Itálie, se může také obrátit na novou Evropskou eh, kancelář pro eh, azyl ve Valetě, aby jim pomohla řešit tyto žádosti o azylom. Co se týče dohledu nad těmi vnějšími hranicemi, tady eh, připravujeme společnou akci s Frontexem, eh, připravujeme také pomoc technického rázu v této věci. Eh, společná diskuse pochopitelně souvisí s tím, že musí všechny členské státy být dobrovolně připraveny poskytnout svou podporu. Chtěla bych vás ujistit o jedné věci a to souvisí s tou diskusí, kterou jsem měl před chvíli, vzhledem k tomu, že ty různé operace se liší podle toho, jestli se jedná o příliv těchto lidí přes moře nebo přes eh, pevninu tak e, i toto je potřeba vzít v úvahu, jestliže hovoříme o situaci v Řecku. Proto bych chtěla zdůraznit, že musíme se věnovat hlavně těm lidem, kteří jsou nejvíce rizikové. E, jejich potřeby musíme zvážit a musíme jim také zajistit e, ochranu Eh, tak, jak je zakotvena jak ve vnitrostátních předpisech, tak v legislativě Evropské unie. Kromě toho také chceme eh, se spojit eh, se zástupci italských úřadů a dohodnout se s nimi na dalších krocích. Pane předsedo, vážení poslanci, pochopitelně i střednědobé strategie jsou nutné. Co se týče těchto migračních toků, musíme mít efektivní řízení hranic a také pomoci s ekonomickou přechodnou dobou. E, Tunisko by mělo být schopno e, patrolovat své vlastní hranice tak, aby zabránilo těm, kteří e, převádějí tyto lidi, aby i nadále nemohli z toho mít užitek pro sebe. Kromě toho je potřeba pomoct i e, navrátit ty lidi, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu, aby se mohli vrátit do své země. Musíme se také soustředit na to, abychom cíleným způsobem e, realizovali programy, které povedou k vytváření nových pracovních příležitostí právě v různých oblastech e, Tuniska a to hlavně v jižní části Tuniska. Potřebuje také koherentní přístup který souvisí s dalším politickým a ekonomickým rozvojem Tuniska, což by mělo dát těmto lidem možnost přijíždět do Evropy eh, legálním způsobem a poskytovat tady příslušné služby. Eh, vzhledem k těm eh, lidovým revolucím, ke kterým došlo na severu Afriky, můžeme očekávat pozitivní vývoj v těchto zemích a situace na Lampeduze by neměla Eh, jít proti naší snaze pomoci těmto mladým lidem, kteří se snaží tak vášnivě a mírovým způsobem eh, získat, eh, dosáhnout změn, které jsou naprosto zásadní pro jejich budoucnost. Děkuji, paní Malstermová. Děkuji, paní komisařko, a nyní zahájíme rozpravu. Prvním řečníkem bude pan Bosotel na minutu a půl. Děkuji, pane předsedající ta nalehavá humanitární situace v Itálii, zejména na ostrově Lampedusa, protože o to tady jde, jde o humanitární krizi, eh, si žádá, abychom reagovali urgentně, nalehavě. Já navrhuji pět kroků. Eh, skutečný Marshallův plán pro Tunisko a také Egypt, který by jim poskytl širokou skutečnou pomoc, ale zároveň eh, budeme čekat od Tuniska plnou spolupráci jejich úřadů při zablokování pobřeží, tak aby lidé nemohli už dále eh, nelegální přesouvat se dále eh, nasedat na lodě odplouvající do Evropy. Dále potřebujeme naléhavě eh, nasazení rychlé mise Frontexu, tedy rychlého týmu pro nasazení na hranicích, Čili nejsou to pouze experti Frontexu, paní komisařko, ale přímo týmy Frontexu, které tam musí vět nyní. Dále musíme poskytnout Itálii konkrétní pomoc s přijímáním tisícovek lidí, které přistály na ostrově Lampedusa. A upřímně řečeno, paní komisařko, si nedovedu představit, nebo nechápu, jak můžete říci, že IASO vyšle své experty, když tento úřad EU stále ještě nebyl zprovozněn. Musíme postupovat prostě nějak jinak, nalézt jinou cestu. Eh, za čtvrté, eh, musíme pomoci eh, s repatriací, s okamžitým tedy vracením do země původu u osob, které neplní kritéria pro azylovou ochranu, musí být tedy tyto osoby vráceny do Tuniska odkud pocházejí. A dále musíme mít na paměti, že ve smlouvě máme článek 18, 80, pardon, který jasně uvádí, že naše imigrační politika musí být založena na principu solidarity. A na spravedlivém rozložení odpovědnosti. Myslím si, že už je na čase, aby komise tento článek začala provádět. Děkuji. Pane Bozotile, a nyní má slovo paní López Aguilar na jednu minutu. Pan. Děkuji, pane předsedající, pane, paní komisařko. Myslím, že je tady velmi velká většina parlamentu, která vítá demokratický vývoj Eh, ve státech Jižního středomoří. Eh, musíme tyto demokratické eh, hodnoty podpořit, ale celý ten vývoj není úplně neškodný, má určitý humanitární dopad. A to se projevuje v státech, které jsou na vnější hranici Evropské unie. Máme v Lisabonské smlouvě články 78, 79 a 80, které hovoří o sdílené zodpovědnosti. O tom, že máme společně na starosti tyto záležitosti, takže žádný stát by v tom neměl zůstat osamocen. Malta, Itálie, Řecko, Španělsko eh, ty to sami nevyřeší a měli by mít pomoc eh, evropských institucí, ale nemluvím jenom o Frontexu a EASO, Mluvím o politické odpovědnosti, mluvím o tom, že je potřeba uvolnit potřebné zdroje a vybavení, technickou pomoc těm státům, které ji potřebují. A také pomoci těm eh, státům Severní Afriky, aby postoupili ve své demokratizaci. Pomoci musíme i členům Evropské unie, které se musí vypořádat eh, s azylovými žádostmi. Lisabonská smlouva obsahuje základ pro celý program a my jsme připraveni vám eh, v této oblasti pomoci. Děkuji a teď pan Nikolo Rinaldi na minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. Vážená Cecilie, já bych chtěl eh, připomenout prohlášení eh, italského ministerstva zahraničí podle kterého je Sýrie státem, který eh, eh, dbá na své povinnosti, ale také jsme slyšeli kritiku v tom smyslu, že Itálie eh, dělá to, co se jí hodí. Evropa někdy podporuje diktatury a i nadále to tak je, jako je to v případě Kadáfiho. A co se týče Evropského fondu pro uprchlíky, tak eh, tady eh, Evropa vyčlenila eh, prostředky pro Itálii, ty prostředky nebyly využity a to prohlášení, které komise učinila, k ničemu neslouží. A rozhodně to nezlepšuje situace na Lampeduze. Historie nám říká, že prohlášení jsou velmi často pouhou iluzí. A to, co teď potřebujeme, je návrh, který by změnil každodenní realitu a přitom umožní Eh, naplnit naše závazky. Musíme hledat udržitelné řešení, podpořit demokracii, podpořit ekonomický rozvoj, eh, dodržovat eh, mezinárodní právo a uplatnit evropskou solidaritu. A nemá cenu tady uplatňovat nějakou demagogii. A teď paní Lochbiller na dvě minuty. Název tohoto bodu našeho programu když hovoříme o pomoci Itálii a dalším členským státu, děláme chybu, protože zase do centra pozornosti uvádíme tyto jeho evropské státy, ale přitom by mělo jít spíše o ty uprchlíky, osoby, které prchají přes Středomoří. Pokud bychom brali vážně naše povinnost pomoci uprchlíkům, tak bychom měli zajistit a v jednotlivých způsobem přeskoumat, v jaké situaci se tyto lidé skutečně nacházejí a jestli jsou jim zajištěna lidská práva. Neměli bychom dopustit to, aby byli tyto lidé odmítáni Už mnohokrát se hovořilo o tom, jak eh, může pomoci agentura Frontex. Eh, nejvíce by pomohla, kdyby eh, v jádru jejich činnosti byla záchrana uprchlíků. Vracení lodí z uprchlíky, jak jsme to zažili několikrát milosti, by nemělo pokračovat. My teď v parlamentu pracujeme na novém mandátu Frontexu a mě nezbývá než doufat, že dojde ke zlepšení a že bude zavedeno více transparentnosti a konkrétní eh, přesné předpisy pro eh, chování v jednotlivých situacích. Samozřejmě musíme také eh, souběžně s tím pomoci hospodářské situaci v Tunisku tak, aby lidé u sebe doma měli možnost si zajistit živobytí. Musíme umožnit Tunisku obchod, musíme poskytovat hospodářskou pomoc na pomoci rozvoji a, také, eh, na, a tím tak na pomoci eh, demokratizaci této země. Naprosto nesrozumitelné je to, že po několikáté členské státy eh, nechávají středomorské státy bez pomoci. Aby tato pomoc byla na dobrovolném základě, je neslíchané. Měli bychom zavést závaznou pomoc těmto státům, které přijímají uprchlíky. Infrastruktura proto existuje, nicméně chybí politická vůle a konkrétní vyjádření solidarity. Děkuji vám, paní Lochbile. A teď je na řadě pan eh, Tavares na jednu minutu. Děkuji, děkuji vážení kolegové. Eh, popravdě řečeno, nemůžeme tady hovořit o problému Lampedusa, aniž bychom si uvědomili jednu věc. Ben Ali v Tunisku existuje eh, zákon, který v podstatě znamená, že emigrovat je eh, trestní činnost, čili toto eh, není jenom případ pro Frontex. Měli bychom se postarat o to, aby tyto lidé nebyli posláni zpátky, protože skončí ve vězení Myslím si, že ta migrační politika etnická je naprosto nerealistická, záleží to všechno na je eh, neosobit. To je pan Kadafi a ne paní eh, Masrma, kdo eh, tyto věci musí řešit, ale uvědomme si, že velice často že například v Maroku a v Syrii máme také dlouhé hranice a tady máme také obrovské riziko. Musíme být proto připraveni na to, jak se bude situace vyvíjet. Myslím si, že již v 50. letech jsme byli svědky takovéto uprchlické krize a to se může klidně eh, opakovat. Musíme mít eh, eh, tábory pro uprchlíky pro případ, že padne vláda v nějaké této zemi a dojde k tomuto obrovskému odlivu eh, uprchlíků. Myslím si, že potřebujeme mít skutečnou politiku, politiku, která by umožnila těmto lidem se integrovat v Evropě. Teď, ehm, eh, pane Tavaresi, eh, tedy již promluvím, teď pan Van de Kam by vám chtěl položit otázku. Použil modrou kartu. Souhlasíte s tím? Jste ochoten odpovědět na tu otázku? Ne? Není to tak? Já se omlouvám, já jsem použil eh, špatnou barvu své karty, takže pojďme pokračovat. Pan Provera, máte minutu. Děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, to, to je skutečně eh, velice naléhavá situace a potřebujeme okamžitou odpověď. Ehm, to, co se děje v Itálii, znamená, že Frontex se stává vlastně operačním eh, agenturou a nejen o koordinační organizaci. Potřebujeme proto lidi, kteří budou na svém místě. Musíme aplikovat eh, také princip sdíleného eh, břemena. Musíme se ale také podívat na otázku nebezpečí, které vyplývá z toho, že mezi těmito lidmi mohli přicházet i zločinci a teroristé v Magrebu dochází eh, k revolucím, v současné době tam neexistují žádné skutečné politické strany, jsou tam také žádné odbory, není tam také svobodný tisk a kromě toho se tam nerespektuje, eh, nerespektuje základní lidská práva. Eh, jinými slovy, země Magrebu nemá institucionální nástroje, které by byly zárukou skutečné demokracie a to je přesně to, po čem lidé volají. Bez demokracie nedojde k dalšímu rozvoji těchto zemí, nebudou tam nové pracovní příležitosti, nebude tam stabilita a to je ten problém, který stojí dnes před Evropou. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane Provero. A teď je na řadě pan Madlener na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Ano, jsme teď ve stavu nouze v Evropě. Evropa je zaplavena muslimskými eh, migranty ze států Severní Afriky. Tisíce eh, migrantů, včetně kriminálníků a teroristů, kteří už přistají na našich eh, březích a další budou následovat. Eh, naše eh, hraniční ochrana je plná děr jako síto. Myslím, že nejsme schopni předjímat tento příliv a proto si myslím, že by rada měla svolat mimořádné zasedání podle článku 28 smlouvy tak, aby bylo možné přijít výjimečná opatření a chtěl bych, aby premiér Berlusconi přestal nás žádat o peníze, abychom eh, eh, uklidili eh, jejich odpadky a, měl by přestat hrátky se ženami a měl by se postarat o to, aby tato situace se zlepšila. Děkuji vám, pane Madlenere. Teď je na řadě pan Mario Mauro. Na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedající, paní komisařko. Chtěl bych eh, vám poděkovat za úsilí, které projevujete eh, v tomto případě, jak se snažíte reagovat na tuto humanitární krizi, ale určitě víte, že nejnaléhavější věc není ani ta humanitární situace. Humanitární situace je důsledkem toho, že došlo k těmto historickým otřesům eh, v zemích eh, Severní Afriky. A Evropa podle všeho nemá připravenou žádnou strategii pro Středomoří. Eh, barcelonský proces selhal, Unie pro Středomoří také selhala, neposkytla žádnou konkrétní vizi pro řešení situace v tomto regionu. Nemáme tady ani zástupce rady. My vždycky žádáme, aby rada konečně předložila strategii pro řešení těchto problémů, ne, které se týkají jenom nelegální migrace, ale které se týkají zajištění lidských práv v tomto regionu. Když eh, se zhroutil Sovětský svaz, tak jsme spojili své síly a konkrétně jsme zareagovali na vzniklou situaci. A tehdy jsme eh, řešili problémy s tisíci Poláků, kteří přecházeli do našich zemí, a to proto, že jsme hospodářsky tyto země podpořili a nabídli jsme jim vyhlídku na členství v Evropské unii. A něco podobného teď musíme udělat také se státy Severní Afriky. Bez takové strategie se ty problémy nevyřeší. Děkujeme vám za vaši dobrou vůli a za vaše snahy, ale je potřeba udělat krok o něco dále. Eh, ptám se vás, jestli jste připraven odpovědět na otázku pana Portaše. Prosím, pane Portaši, můžete říct svou otázku. Já bych s vámi mohl diskutovat o tom, jakým způsobem Evropa nereagovala na migraci. A mohl bych říci, že Evropa hledala policejní řešení a přitom ten problém je ekonomický a sociální. Uh, a proto mám otázku, která souvisí také s tím, co právě říkal kolega, ta, kolega Tavares. Je podle vás přijatelné, aby Frontex eh, vracel Tunisany, zatímco zákony v Tunisku ještě pořád eh, eh, říkají, že emigrace je trestným činem, za který může ten člověk jít do vězení a nebo chcete počkat na změnu těch zákonů a poté bychom mohli eh, eh, připravovat jiné nástroje na vyřešení eh, jejich situace. Děkuji vám za tuto otázku. Před několika dny jsme s předsedou delegace pro státy Severní Afriky byli v Tunisku a tam jsme byli svědky toho, že prozatímní vláda provádí velmi rozsáhlé změny veškerého, všech těch věcí, které souvisejí se soudnictvím a právním státem. A jde o to, jak vytvořit eh, vztah důvěry mezi Evropou a Tuniskem a já si myslím, že bychom měli tuniské vládě poskytnout svou pomoc a snažit se o spolupráci s ní. Mezenkon voleva rivolgere all'onorevole Madlener. Děkuji. Eh, je tady Otázka pana Majsnera na pana Madlenera. Eh, pardon, pan uh, Melenkon. Pane Melenšone, vy máte otázku? Ano, rád bych se dotázal kolegy, jakým způsobem nabyl přesvědčení, že osoby uh, umístěné na Laperuze jsou uh, Eh, jsou islamisté a, eh, a, tula, a povaleči. Zda má nějaké podložené informace, nebo to je nějaká jeho fantazie. Prego, no, Prosím, zareagujte. No, to je obecně známý fakt, že z Libie přicházejí eh, lidé jsou to islamisté, jsou mezi nimi kriminálníci, včetně teroristů. Já předpokládám, že všichni tady to vědí a pokud to nevíte, tak jste úplně naivní. Bene, andiamo avanti, la parola... Dobrá, pojďme dále, dávám slovo panu Sasolimu na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové. Eh, eh, jsme velice rádi, že vedeme diskusi s komisí ohledně naléhavé situace s přestěhovalci ze severní Afriky, kteří eh, přijíždějí na ostrov Lampedusa, kde chybí eh, příslušné struktury eh, pro přijímání uprchlíků či dokonce pro jejich identifikaci. V Itálii je to heslo nulová, nulové přistěhovalectví, to znamená, italská vláda v podstatě zrušila veškerá přijímací centra a zbavila Itálii schopnosti řešit nelegální přistěhovalectví. Je to italský problém samozřejmě, ale je to i evropský problém. Eh, potřebujeme výrazné finanční úsilí, tak aby tento problém mohl být řešen v kontextu koordinované politiky, v souhlase s mezinárodními umluvami, abychom eh, zaručili bezpečí uprchlíkům a Paní komisařko, víte o některých kontroverzních věcech. Eh, já bych, by zajímalo, kdybyste nám mohla říci, kdy Itálie požádala komisi o pomoc Děkuji, pane Sasoli, a nyní eh, paní Bicoto na jednu minutu. Více jak pět tisíc eh, migrantů eh, přijelo do Itálie v úplných pěti hodinách a dalších 100 tisíce chystá odjet do Itálie, Francie a tak dále. Potvrzuje se, že mezi nimi je 11 tisíc zločinců, bývalých vězňů či uprchlých vězňů a teroristů doufáme v odpověď od vysoké zastupkyně Ashtonové, co s tím. Eh, komise zareagovala teprve dnes, protože včera začal parlament vyvíjet na komisi tlak. Eh, z této instituce se line ticho, které ukazuje, že eh, je zděšená tím, že musí čelit takovéto humanitární a bezpečnostní krizi. Máme pouze půl hodiny zde v parlamentu na to, abychom řešili tyto historické události a jejich dopady na evropské občany. To je samo o sobě hamba. Eh, co mám říct se svým voličům, kteří se bojí, kteří jsou vyděšeni? Co učiní Evropská unie zítra pro to, aby řešila tuto velice vážnou situaci? Děkuji paní Bizoto a nyní pan Jakolino na minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. Uprostřed Středozemního moře se nachází ostrov, je daleko, nese jméno Lamperusa. V roce 2008, pane předsedající, se ocitl tento ostrov na předních stranách novin, protože 40 tisíc uprchlíků tam přistálo v průběhu jediného roku. Eh, problém byl řešen postupně díky smlouvě o přátelství, eh, kterou podepsala italská a libyská vláda a nyní jsme opět v podobné situaci, ale paní eh, Malmstrmová, ta situace není mnohem složitější. Samozřejmě chceme podporovat mír, stabilitu v Tunisku. Přejeme si, aby nová tuniská vláda vytvářela a v Egyptě vytvářela podporovala mír a stabilitu, ale ta aktuální situace má obrovské dopady na jihu EU. Já pocházím ze Sicílie, vím, jak to vypadá e, s tím systémem identifikace a e, vyhošťování lidí. E, na Sicílii se v určité době používal jistý systém podle té smlouvy, po, té, po přijetí smlouvy po přátelství to identifikační centrum bylo zrušeno. Jak může tedy komise za této situace pomoci? Potřebujeme rychlé řešení doufáme, že budou nasazeny ty mise eh, Frontexu. Eh, pan Busutil se tím opět zabývá společně s námi ve výboru LIBE, ve výboru pro občanské svobody. Potřebujeme eh, lepší strukturování těchto, této odezvy. Frontex potřebuje více peněz, více prostředků. Jak řekl pan Mario Mauro, eh, rada by měla okamžitě zareagovat, eh, zařadit to na pořádné a nemarně čas, protože je to vrcholná priorita. A už končím, pane předsedo, vrátím se ještě k Egyptu. Tady hrozí reálně, že eh, uprchlíkům nezaručíme přeměřené zacházení, důstojné lidské ale e, jsem si jist, že paní komisařka Malmströmová e, se k tomu postaví vzorně jako vždy. Děkuji, pane Klino, není pan Panzery na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Tyto migrační vlny představují obrovský problém. Je to celoevropský problém. Myslím si, že nestačí pouze si stěžovat. Potřebujeme mít efektivní spolupráci, která nám umožní řešit tyto věci konstruktivním e, způsobem. Uh, Eh, musíme jednat na dvou úrovních a musíme vždy přitom mít pocit zodpovědnosti. Ten první přístup eh, se týká bezprostřední budoucnosti. Musíme okamžitě uvolnit příslušné finanční prostředky, tak abychom mohli řešit tuto krizi musíme eh, také eh, eh, uspořádat jakýsi evropský kulatý stůl, který by se zabýval právě tím, jak spravedlivým způsobem můžeme se podílet na, ehm, tom, na tomto řešení. Kromě toho musíme také pro vládu Tuniska zpřístupnit finanční prostředky, které by zabránily dalšímu odchod, odlivu ehm, lidí z Tuniska. Kromě toho musíme také zrevidovat svou politiku sousedství. Potřebujeme mít také ekonomickou a finanční spolupráci, musíme tomu přizpůsobit také sociální politiku, musíme eh, také řešit imigrační politiku, přitom musíme podpořit ekonomické reformy v těchto zemích a musíme také podpořit demokratizační procesy, které byly zahájeny v Tunisku. To je jediný způsob, jak můžeme řešit problémy, které v současné době, kterým čelí Řecko a Itálie. Chtěl Paní komisarko, už bych říci, že dnes skutečně nastala doba, kdy je potřeba přejít od slov ke činům. Děkuji, děkuji pane Pancery. Teď paní Jiménez Beseril Barrio. Děkuji, děkuji pane <laughs> předsedo. My eh, teď eh, necháme stranu otázku terorismu a no, ale mně se zdá, že Evropa eh, skutečně reaguje na tuto situaci jako kdyby na no, katastrofu, eh, protože tento příliv eh, imigrantů skutečně má obrovské rozměry. Mluvím teď o to situaci na Lampeduse. Aha, zdá se, že to vypadá nábrzo jako eh, v knize Kronika ohlášené smrti. Eh, myslím si, eh, že bychom se měli zamyslet na touto věcí, zpytovat svá svědomí. Měli bychom si uvědomit, že je potřeba s touto věcí něco dělat. Eh, zdá se, že eh, opět o těchto věcech budeme diskutovat a potom eh, na to zapomeneme a vrátíme se k běžným věcem. Ukazuje se, že ta středozemní politika zkrátka zatím nefunguje. Zatím nemáme dostatečné finanční prostředky, které by řešily všechny tyto problémy. A já jsem přesvědčena, že musíme v této věci něco udělat. Jsem přesvědčena, že Frontex, skutečně si myslíte, že Frontex může zajistit bezpečnost evropských hranic? Nemůže. Občané Egypta, Tuniska a dalších eh, zemí Magrebu by eh, se měli pokusit vybudovat budoucnost ve svých vlastních zemích a nehledat ji v Evropě. V těchto revolucích přece o to právě bojovali. Měli bychom jim ukázat, že jsme solidární, ale měli bychom mluvit s nimi pravdu. Měli bychom jim říci, že eh, nová magnetická politika je něco, co skutečně v současné době potřebuje. Teď půjdeme ke Catch the Eye. Mám 17 žádostí o slovo. takže bych vás chtěl všechny poprosit, abyste skutečně dodrželi eh, minutu. Pan Angeli má první slovo. Pane předsedající, Evropa je trochu taková šípková ruženka v eh, otázkách eh, azylu. Zase je překvapená, vůbec na to nečekala. Azyl je pomíjenou záležitostí ve všech 27 členských zemích. Nicméně u těch států, které jsou na vnější hranici, eh, bude potřeba, a je to v našem zájmu, vytvořit eh, společnou strategii pro celou oblast Středomoří. A já si myslím, že to možná je trochu kontroverzní. Některé státy, jako je Itálie, Řecko, Španělsko, Malta, mají nemají na volbu a jsou odkázány na solidaritu ostatních členů Evropské unie. Ty ale se staví do pozice pozorovatelů, kteří nehnou ani prstem a přitom eh, udělují eh, dobré rady. Je potřeba posílit všechny nástroje, které máme k dispozici, je potřeba posílit agenturu Frontex a je potřeba také prokázat dostatek politické vůle. Eh, na závěr bych chtěla poděkovat komisi paní Malstrem za pomoc, kterou eh, poskytla italské vládě, aby se nějak vyrovnala s touto humanitárně těžkou situací na ostrově Lampedusa. Teď pan Pasku. Eh, ten rychlý vývoj v severní Africe na Blízkém východě, myslím, že podkopal takové to naše sladké nic nedělání v Evropě, protože Evropa žila v představě, že se nepotýká žádnou bezpečnostní hrozbou. Nicméně čas bohužel eh, nestojí a věci, o kterých se nám ani nezdálo včera, se hned dnes stávají realitou. Eh, chtěl bych upozornit na to, že vzrůstá počet uprchlíků ze severní Afriky eh, v kontextu probíhajících revolucí a Evropská unie se potýká mezi tím, jestli jim nabídnout veřejnou podporu, nebo jestli si uchránit své území. A pokud chceme si zajistit důvěryhodnost, tak bychom si měli uvědomit, že tady není jenom o technické řešení, ale jde taky o naše veřejná prohlášení. Pokud eh, dojde k přesunu prostředků eh, prospěch z těchto států, tak to bude znamenat diskreditaci Evropské unie interně i externě. Děkuji vám, pane Pasku. Paní Sonja Alfana má slovo. Pane, místo, pane předsedající, já vám eh, děkuji, děkuji paní komisařce za to, že je ochotná s námi diskutovat, také za to, že byla ochotná poskytnout pomoc Itálii. Správně jste poukázala na to, že je potřeba pomoci Tunisku v období přechodu k demokracii. Ale co budeme dělat eh, s tou pomocí, která byla nařízena a která ještě probíhá, která už eh, eh, byla slíbena? v minulosti Libii a Tunisku. Pokud například povstane zítra libijský lid a bude zachová se stejně jako lid v sousedním Tunisku, tak se ptám, jestli jsme na to připraveni a co Evropa udělá. Jestli eh, Evropa podpoří eh, tento demokratizační proces, podobně jako to udělali Spojené státy. V zemích, jako je Tunisko, je kolikrát emigrace považována za zločin. A jak na rozdíl od toho, co říkali někteří tady, si nemyslím, že ti lidé, kteří přijíždějí na Lampedusu, jsou zločinci. Velmi často jsou to Tunesané, kteří jsou zmateni eh, situací v Tunisku jak můžeme vracet tyto osoby a přitom vědět, že eh, by byli posláni do vězení za to, že odešli z Tuniska. A italská vláda ani žádná jiná vláda nenavrhuje nic než negativní řešení. Děkuji vám. Chtěl bych eh, říci těm, kteří požádali o slovo, nebo kteří žádají o otázky mm, prostřednictvím modré karty, takže to není možné v postupu Catch the Eye. Pan Borgesio. Děkuji ehm, paní komisařce za závazky, které tady vyslovila. Vzhledem tomu, že to je Evropská unie, která platí na celém světě celou řadu věcí, tak si eh, eh, myslím, že bylo mnohem lepší, kdyby se eh, věnovala jiným naléhavějším problémům. Víme, že například prezident Ben Ali patřil k socialistické internacionále. A já bych se chtěl zeptat, proč komise nemluví jasně o rozdělení těch osob, které, osob, které eh, dorazí do Jižní Evropy mezi ostatní eh, členské státy. To je podle mě eh, naprosto zásadní. Musíme si také uvědomit, že Frontex nemá úplně pevnou strukturu. Říká se, že se vyslou experti Frontexu, ale víme, že teď probíhá humanitární drama na Lampeduze a je potřeba s tím něco udělat a mít eh, proto dostatečné lidské zdroje. Je potřeba se poučit z nedávných omylů. Ta situace, která teď nastala, je velmi obtížná, může se ještě zhoršit. Ehm, už tam začíná chybět voda a hygienické prostředky. Děkuji, pane Borgacio. A nyní budu striktně dbát na dodržování řetnické doby, protože paní komisařka Malstrová musí v 6 hodin odejít a musíme jí umožnit, také, aby řádně zareagovala, jinak vaše dotazy zůstanou nezodpovězeny. Nyní pan Kasa. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Ano, vedeme zde eh, diskusy o, diskuse o středomořské tragédii již leta a obávám se, že nás stále neslyšíte, protože jak jste si měla vyslechnout, neexistuje žádná solidarita, pokud o nelegální přistěhovalectví. Na Lampeduse eh, čelíme eh, skutečné tragédii. Lampedusa je eh, zaplavena a všechny prostě převedeme do Itálie. Bůh nás ochránil, aby ti lidé nepřišli na Maltu, protože pak by to byla mnohem větší tragédie. Když ty lidé přijdou na Maltu, tak eh, prostě musí se trvat na našem ostrově, který má jenom omezenou velikost kdyby tady Malta byla první zemí, do které vstoupí. Potřebujeme eh, skutečné eh, závazky ze strany členských států, více solidarity, zejména od zemí na severu Evropy, jak to správně zmiňoval místo předseda parlamentu. To, tato solidarita v současné době není realitou. Děkuji. Nyní pan Kročeta. Děkuji, pane předsedo, pane předsedající. Rád bych poděkoval paní komisařce za to, že se vážně zabývá situací v Tunisku, dopady pro nás. Já bych to e, není e, nazval jinak. E, jde o podporu Tuniska všech zemí, které bojují s autoritářským diktátorským režimem, ale nakonec vlastně se stává humanitár, nakonec se označuje za humanitární katastrofu to, že jedna z významných světových zemí Itálie má problémy s přílivem migrantů na Lampedusu. Samozřejmě je to problém, ale na Sicílii příštějí každý den lidé, dokonce je tam letiště, kam mohou být lidé Eh, přepravováni. Čili označme to jasně. Tady se nebavíme o Frontexu nebo o tom, jak zabránit, zabránit těm lodím, těm lidem ve vylodění na našich březích. Eh, musíme eh, pomáhat lidem, kteří bojují za demokracii. Proto bychom měli mít schopnost je u nás přivítat a také rozšířit vízový režim. To by například Itálie mohla podniknout. Děkuji, pane Kročoto, a nyní dávám slovo panu Melcerovi. Tato masivní vlna mm, migrantů eh, na je něco jsme, eh, podobného jsme naposledy zažili při zroucení komunismu v roce 89 a teď jsme tím ale úplně překvapeni. Nikdo to nečekal, nikdo si nechce vyhrnout eh, rukávy a pomoci Itálii. Všichni vyzývají Itálie, to vyřeší. Dokud ale nebudou ekonomičtí uprchlíci nebo migranti okamžitě vraceni, tak eh, budeme neustále zaplavováni těmito vlnami migrantů. Víme, že mnoho z nich jsou pouze lidé, kteří chtějí lepší život v Evropě a nejsou nějak pronásledováni. Kdybychom zavedli kvóty, zavedli systém, který by okamžitě vracel, tak by to bylo mnohem lepší. Jinak jim vytváříme v podstatě pobídky pro to, aby se snažili sem eh, přijít. Děkuji, pan Silvestris. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Děkuji vám, děkuji vám za tuto diskusi. Chtěla bych vám, chtěl bych vám poděkovat um, za to, že jste mezi nás přišla. Je to pro nás velká čest. Děkuji vám za to, co jste řekla. Děkuji také za ty sliby, která jste tady učinila. Uh, které ukazují na to, že skutečně jsme schopni zajistit eh, <clears throat> správnou koordinaci mezi Evropskou unii a Itálií. Tak, jak teď eh, vane nový vítr ze severní eh, Afriky, je to ten vítr svobody v, té, v této nové situaci e, musíme skutečně i my v Evropské unii se na to e, přizpůsobit. Často, když fouká vítr, tak někteří lidé proti tomu staví zátarasy, jiní naopak staví větrné mlíny. Myslím si, že my už tady dekády se snažíme budovat větrné mlíny. My vítáme uh, Eh, eh, lidi. My se snažíme důsledným způsobem řešit situaci eh, uprchlíků, ale nemůžeme tyto věci dělat sami. Myslím si, že by paní komisařko bylo skutečně skvělé, kdyby tyto větrné mlíny, které již stavíme celá desetiletí, kdyby se dočkali podpory také ze strany Evropské unie. Děkuji, děkuji pan Mulder je další, kdo vystoupí v této debatě. Děkuji, děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Zdá se mi ironické, že Tunisko má svobodu a demokracii, ale teď vidíme celou vlnu migrace z této země. Je to opravdu těžko pochopitelné. Slyšeli jsme, že je to doba velkých změn a možná, že to ukazuje, co nás ještě čeká. A já myslím, že komise by se opravdu měla připravit všemožným způsobem. Komise musí teď předvést, že je schopná zvládat takovouto situaci. Musíme využít všechny zdroje, které ve společenství máme. Zdá se nevyhnutelné, že v tomto konkrétním případě právě teď, kdy tunizané získávají svobodu, je tam řada migrantů, kteří by tam být neměli. A proto si myslím, že komise by měla zajistit, že velkou část lidí pošleme zpátky do Tuniska, aby zajistili budoucnost této země. Děkuji mnohokrát a nyní pan Fidanca, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení kolegové, výjimečný příval imigrantů, kteří přicházejí do Itálie, které se pak dostávají do Evropy, znamená, že musíme mít stejný přístup při řešení tohoto problému. Dialog, který probíhá mezi komisí a italskou vládou a úřady, jde správným směrem, snažíme se zareagovat na tuto krizovou situaci a Jenom bych se vrátil k tomu, co říkal pan Kročeta. Není to pět tisíc lidí, kteří doteď dorazili eh, do Itálie, ale je to otázka tisíce imigrantů, kteří by mohli dorazit na naše pobřeží, pokud nevyšleme správný politický signál. A pochopitelně musíme být náležitě zaangažovaní, musíme reagovat rychle, musíme řešit tuto krizovou situaci, ale musíme také reagovat systematicky. Musíme zajistit, aby celý systém byl operativní, musíme zvládat tyto postupy, kdy kontrolujeme identitu, eh, zemi původu jednotlivých uprchlíků a také musíme zajistit, aby mohl jednat Europol, aby mohli například zatknout eh, zločince nebo teroristy. Musíme reagovat velice rychle. Doufám, že bude reagovat rychle nejen komise, ale i rada. Děkuji, pane Fidenco, a nyní má slovo paní Romera López. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda zeptala komise, jestli tady náhodou dnes odpoledne nepanuje příliš velká hysterie. Přeci jenom už se připozdívá a ono je docela obtížné kontrolovat, kolik uprchlíků přichází do Lampedusy. Samozřejmě, nemůžeme to spochybňovat, ale já myslím, že když mluvíme případně o velkých přesunech, velkých počtů teroristů, to zachází příliš daleko. Musíme se zamyslet nad humanitárním aspektem celé věci a nesmíme zapomínat, že mluvíme o členském státu, mluvíme o Itálii. Já myslím, že to je velice podstatné. Nesmíme zapomínat, jaký stupeň chudoby postihuje nejenom přistěhovalce, ale celou oblast kolem Lampedusy. Je důležité, abychom pochopili, že chudoba právě přivádí tyto osoby z Tuniska do Lampedusy. Paní Fažon, na minutu prosím. Na prágu Evropské unie se nám dogáje... Děkuji mnohokrát. Nová humanitární krize probíhá na Prahu Evropy. Dnes vidíme ohromný přílav, příliv uprchlíků do Lampeduzy. Máme asi 600 uprchlíků z Egypta, kteří Každý měsíc přicházejí do Evropy a není možné situaci kontrolovat. Musíme tedy mít sdílenou odpovědnost, musíme eh, udělat také vše pro to, aby tyto uprchlíci nebyly považováni za zločince. Pochopitelně musíme naplňovat eh, základní lidská práva, prosazovat naše svobody, musíme ovšem také sdílet eh, veškeré břemeno, které tím vzniká. Eh, nejen z hlediska finančních zdrojů, ale i jiných eh, zdrojů. Eh, jde o lidské životy. Odpověď Evropské unie na události v Egyptě nebyla ta nejlepší. Musíme také potlačit reakce různých pravicových stran. Měli bychom každopádně Itálii co možná nejdříve pomoci. Nyní pan Van de Kamp. Dank u zeer. Um, heel goed democratische ontwikkelingen in eh, noord afrika Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vývoj na severu Afriky je vynikající, nicméně je to otázka, jak bude také reagovat Evropa. Pochopitelně situace na severu Evropy, eh, pardon, Afriky nemůže řešit samotná Evropa. Musíme také projevit solidaritu našim italským kolegům je důležité, abychom zkrátili veškeré postupy, abychom rychle vyhodnotili situaci jednotlivců. A musíme také řešit situaci v Tunisku, aby odtud lidé neutíkali. Máme velkou skupinu mladých mužů, kteří odcházejí do Itálie, jsou to především ekonomičtí uprchlíci a musíme odlišit tyto uprchlíky od ekonomických uprchlíků. Nyní problém komunikace. Řada Evropanů si myslí, že eh, právě tito lidé utíkají do Itálie, ale eh, musíme zajistit dobrou komunikaci a musíme také urychlit veškeré postupy. Děkuji, paní Hirš, na minutu, prosím. Pane předsedo, paní komisařko, my jsme byli všichni nadšeni, že veřejnost měla radost eh, z revoluce v Egyptě a eh, eh, v Tunisku, že máme najednou na pořadu jednání boj za demokracii a tím se teď všichni zabýváme, ale teď už dva nebo tři dny vidíme příval uprchlíků v lodích, jak v televizi, tak eh, v novinách. Myslím, že musíme rychle jednat, abychom eh, tento historický moment nepropásli a nezůstali vyset jenom na těch obrázcích uprchlíků. Eh, musíme se dívat na to, čeho tyto země dosáhly a to musíme také sdělit veřejnosti, že teď přichází mnoho lidí, ale převážná většina těchto lidí se zase vrátí, protože vlastně nemá, ne, nebudou mít právo na azyl podle našich zákon, zákonů. A e, pak je tady otázka hospodářských e, uprchlíků. Je jasné, že když tito mladí lidé nebudou mít perspektivu, budou e, přicházet znovu. Možná ne titíž, ale jiní. Proto se jim musíme snažit pomoci. má minutu, prosím. Πρόεδρε, η Μεσόγειος φλέγεται, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι. Είναι αντιληπτό λοιπόν to eh, oblast Středomoří hoří a situace se zdále zhoršuje. Všichni tito lidé potřebují pomoc jako lidé, jako civilizovaní lidé. Nesmíme přitom ale zapomínat ani na to, že převážná většina těchto uprchlíků pochází z muslimských oblastí a podle oficiální zprávy je to tak, že v dalších 20 let, letech musíme eh, počítat s nárůstem muslimského obyvatelstva o 25 eh, Muslimů bude na světě přes 2 miliardy, 2,7 eh, miliardy. Takže tyto migrační proudy se budou v nadcházejících letech dále posilovat až na 6 To bude obrovský pohyb lidí směrem do Evropy. Jako Evropa toto musíme vidět a členské státy v tom nesmíme eh, nechat samotné. Děkuji. má slovo pan Kelly. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jak říkala paní komisařka, směr větru se změnil. Před 20 lety se něco podobného stalo ve východní Evropě. Pokud bude výsledek stejný, dojde k zavedení demokratických režimů, měli bychom být rádi. Negativem je to, že teď tady máme problém s uprchlíky, s uchazeči o azyl, a zvlášť v Itálii. A protože Itálie je v Evropské unii, je to problém Itálie, je to problém Evropy. A řešení musí být italské a řešení musí být evropské. Nemůžeme zavírat před uprchlíky dveře. Ale současně nemůžeme ty dveře do kořán otevřít pro všechny uprchlíky ze všech částí světa. Řešení podle mě tedy spočívá tom plánu, který navrhoval můj kolega pan Bosutil. Zvlášť, abychom zajistili, že lidé se budou vracet domů, když to bude bezpečné, když to bude vhodné. A také bychom měli vracet zpátky uchazeče o azyl, kteří si takovýto statut nezaslouží v Evropské unii. Potřebujeme solidaritu s Itálií a dokážeme to. Děkuji. Děkuji. Pane Kelly a není pan Mikolášik. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, já si myslím, že tady mluvíme o problému, který je celoevropský. My musíme vědět, že Evropa se musí chovat solidárně a jednotně. Dnes máme problém s Itálií a s utečenci z Tuniska, ale zítra to mohou být lidé z Alžírska, z Egypta, možná z Libie. V minulosti už k nám tisíce těchto lidí přicházeli. Samozřejmě je to problém, že tady není zástupce rady. Radu tento problém nezajímá. Mě mrzí, že tady dnes rada není. A neposlouchá s námi to, o čem debatuje parlament. A já myslím, že spolu s komisí musíme najít taková řešení, která budou na jedné straně z právního hlediska čistá a na druhou stranu, jak říkal můj přítel Kelly, nemůžeme přece přijmout úplně všechny uprchlíky, kteří přicházejí ze severní Afriky do Evropy. To rozhodně není naším cílem a ti, kteří si nezaslouží politický azyl, musí být navráceni do země původu. Děkuji. Voilà, et monsieur Kumutsako. Ano, a pan Kumutsako skončí proces, eh, proceduru PHDI. Kyrie Petrope, κύριε Επίτροπε, καλώς ορίσατε σε αυτή την συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Děkuji, vítám paní komisařku. My dnes máme problém na Lampeduze, zítra na Maltě, pak na Krétě. a brzo v Miláně nebo v Bruselu či Paříži. A ten problém není jenom problém jižních států. Ten problém máme jako Evropa. Potřebujeme solidaritu a silnější opatření, které již máme k dispozici, jako je Frontex a Europol. I kontrolu eh, vzduchu a moře. Víme, že i celá léta po realizaci těchto opatření vlastně se divíme, co je potřeba ještě realizovat, co se týče Dublinu 2. Děkuji. Voilà, se terminera la procedure HDI. Ano, tím končím postup ke HDI. Nezlobte se, ale eh, budu muset ukončit tento seznam a nyní dávám slovo paní komisařce, aby mohla ukončit eh, bod této rozpravy. Děkuji, paní předsedkyně, chtěla bych eh, poděkovat za tuto diskusi. Kdybyste poslouchali, co jsem říkala úvodem, tak byste slyšeli, že jsem říkala v podstatě všechno ostatní, co tady už zaznělo. Ale ráda to zopakuji. Jsme připraveni využít ty fondy, které máme k dispozici, abychom okamžitě pomohli italským úřadům. Vedeme s nimi dialog, snažíme se zjistit, co potřebují. Itálie má velké zkušenosti s řešením nejrůznějších katastrof, ale možná budou potřebovat humanitární pomoc, aby dokázali dát lidem přístřešek, léky a tak dále, budou možná také potřebovat pomoc s kontrolami, s identifikací a tak dále a tu pomoci můžeme dát. A už s nimi o tom jednáme. Ano, odpovědnost je tady evropská a proto musíme najít evropská řešení. Přímo na místě máme pracovníky agentury Frontex, ale musíme také posoudit další možnosti a jsme připraveni vyslat operaci Frontexu ve velice krátké době, ale samozřejmě musíme si promluvit s Itálií o tom, jakým způsobem to udělat, a také s dalšími zeměmi, které by případně mohly přispět. A já jsem ráda, že pan Bosutil je zpravodajem pro Frontex a znamená to, že v budoucnu nám Frontex bude fungovat ještě lépe, až zavedeme příslušné úpravy. Měli bychom mít v operaci Frontex v tunických vodách, jistě, to můžeme také udělat ve spolupráci s tunickými orgány, ale k tomu jsme zatím nedospěli. Také vyzýváme tuniské orgány, aby brali zpátky své státní příslušníky, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu. Zabýváme se tím zákonem, jsme si toho vědomi, mluvil o tom pan Tavaros a ostatní. Doufáme, že nová demokratická vláda neprosadí takový zákon, ale samozřejmě musíme to posuzovat případ od případu. Musíme se tím zabývat. Jsme také připraveni podpořit tuniské orgány prostřednictvím poradenství, podpory pro zprávu hranic, pro policii, ale i na základě finančních prostředků. Na Maltě zatím neděláme nic, ale už máme uh, určité pracovníky, už máme loď, která může vyjet do Tuniska. Budeme o tom mluvit také příští týden na Radě ministrů zahraničí a na Radě pro spravedlnost a vnitro. Ta se také sejde příští týden. Pracujeme s UNHCR. I ty chceme pomoct, aby nám pořádat, aby nám pomohli s identifikací osob, které potřebují mezinárodní ochranu. A můžeme také zpracovat analýzu pro budoucnost. Analýzu pro celý region připravuje i Frontex. Tunisku, jak většina z vás říkala, je velice nadějná situace a rozhodně podporujeme demokratický vývoj v této zemi. Dnes tam byla Lady Ashtonová, byla tam i dnes, jednala s místními orgány, jsme připraveni nabídnout podporu při volbách. Projednáváme nejrůznější způsoby, jak posílit další formy pomoci a podpory, abychom posílili demokratický vývoj v této zemi. Jedná se například o hospodářskou pomoc, kterou můžeme nabídnout. Mluvíme o nejrůznějších programech mobility a můžeme také rozšířit možnosti, které by lidé měli, aby legálním způsobem přišli do Evropy. Já souhlasím s panem Maurenem a s ostatními. Samozřejmě musíme se zabývat celým regionem. Spoustu lidí eh, to překvapilo, když padla berlínská zeď a okamžitě jsme neměli nějaký akční plán. Nemohli jsme ho hned vytáhnout z kapsy. Ta situace je sice trošku jiná, ale samozřejmě lidé žádají o svobodu, o demokracii a to bychom my v Evropské unii měli podpořit. My se zabýváme plánem politiky sousedství, je to nezbytné z hlediska nedávného vývoje a můžeme se také zamyslet nad tím, jak maximalizovat jednotlivé nástroje, prostředky, politiky, které máme k dispozici, abychom je takzvaně ušili na míru právě na základě nedávných událostí v tomto regionu. Takže děkuji, paní předsedkyně, děkuji za tuto rozpravu. Jsem si jistá, že se k tomu ještě vrátíme, protože tato otázka je na naší agendě, určitě na ní zůstane, ale chci vás ještě jednou ujistit o tom, že komise to opravdu sleduje a jsme připraveni pomoct jak Itálii, tak Tunisku i dalším zemím. Děkuji. Merci, Malmström. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, a vaším příspěvkem končím tuto diskusi. Nyní na pořadu jednání máme zprávu paní Omen Reuten, která se týká otázky penzijních systémů, které jsou přiměřené a stabilní eh, vývoji Evropy. Takže paní Zpravodajko, kde jste?